Dámy a pánové, Vítám Państwa po przerwie. Zdravím vás, dobré odpoledne. Pustíme se do hlasování o zprávě z vlastní iniciativy pana Melo. Týká se to odvětví ovoce a zeleniny po reformách z roku 2007. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Oh, oh, moment. Sr. Presidente, sem, sem prejuízo de... Mr. Dulo. Please. Si salve... Prosím, můžete. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. My máme otázku týkající se hlasovacího seznamu a pozněvacího návrhu 123, který tady má záležet na pozměvacím návrhu 91. A přitom já tam nevidím žádné propojení, takže si myslím, že o tom můžeme hlasovat zvlášť, ať se stane cokoliv. Takže ptal jsem se sekretariátu, sekretariát řekl, že není možné aktualizovat eh, hlasovací seznam, takže vás poprosím, pane předsedo, aby se hlasovalo o těchto dvou pozměvacích návrzích zvlášť. Grazie. Sekretariat potvrdza pana... E, ano, sekretariát říká, že je pravda to, co navrhujete, takže souhlasí s tím, co říkáte. Nyní má slovo pan a zpravodaj. Děkuji mnohokrát. Já nechci předbíhat výsledky hlasování a chtěl jsem jenom zmínit pár věcí. Za prvé jsem chtěl říci, že nám šlo tady hlavně o to, abychom poukazovali na to, jak je možné bojovat proti negativním praktikám, které mají nepříznivé dopady na zemědělce. A z toho důvodu v druhém odstavci máme příslušný text. Budeme hlasovat také o pozněvacím návrhu 90, který je v souladu s tímto. 81, 80, 80, 889 tady se zdržuji, protože nesouhlasím. A také tam máme pozněvací návrh paní McGuinness, která hovoří o boji s nekalými praktikami. Je to pozněvací návrh 90 odstavec 2. A potom tam máme ještě novou verzi EKR a ALDE u kompromisního návrhu číslo 9. Tím pádem se vzdáváme kompromisního návrhu číslo 8 a přijímáme nový kompromisní návrh ze strany EKR. Je to velice důležitá zpráva a z toho důvodu bychom chtěli, abychom dospěli k co nejširšímu koncensu, takže to jsem chtěl všechno říct ještě předtím, než se bude hlasovat. Děkuji, pan Děkuji mnohokrát, pane zpravodaji, a nyní se pustíme do hlasování. Nejprve Dobře, tak v tom případě budeme hlasovat elektronicky. Jakmile budeme hlasovat elektronicky, tak vám o tom, vás o tom budu informovat. Začínáme pozměvací návrhem 78. Budeme hlasovat rukami. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zamítnuto. Pozněvací návrh 80. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 79. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Přijato. 77. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozněvací návrh 81, kdo je pro? Děkuji, proti? Děkuji, zdrželi se. Musíme si to ověřit, konec konce je to můj pozněvací návrh, takže budeme hlasovat elektronicky. not a problem. No? Okay. Okay, thank you, děkuji. Děkuji. Uzavírám hlasování. Děkuji. Pozněvací návrh 82, kdo je pro? Přijato to bylo, ano. Děkuji, kdo je proti? Přijato. Pozněvací návrh 83. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Přijato. Pozněvací návrh 84. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Přijato. Pozněvací návrh 85 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji, kdo se zdržel. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme dobrá, ověříme 85, druhá část. Zahajuji elektronické hlasování. Zamykám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto, jak jsem řekl. Pozněvací návrh 88. Kdo je pro PN 88? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Totež hlasování zamítnuto. Pozněvací návrh 86. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Totež hlasování zamítnuto. 87. Kdo je pro? Proti? Děkuji. Zamítnuto. Pozněvací návrh 89. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? zdrželi se, přijato. Jestli uvidím, že je velká většina, tak se nebudu ptát, kdo je proti a kdo se zdržel, jestli vám to tak nevadí. Pozněvací návrh 90. Kdo je pro? Děkuji. Přijato. Pozněvací návrh 91. Kdo je pro? Děkuji. Přijato. Pozněvací návrh 92. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Ověříme. Pozněvací návrh 92 zahajuje elektronické hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. Pozměvací návrh 93, kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozměvací návrh 94, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměvací návrh 97, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Zahajuji elektronické hlasování o pozněvacím návrhu 97. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozňovací návrh 95. Kdo je pro? 95. Děkuji. Kdo je proti? Zamítnuto. Pozněvací návrh 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozněvací návrh 98. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti. Zdá se mi, že je to přijato, ale radši to ověříme. Pozněvací návrh 98. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto, děkuji. Kompromis 6. Budeme hlasovat elektronicky, prosím. O kompromise budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. <laughs> Uzavírám hlasování, omlouvám se. Přijato. Tím pádem půjdeme na pozněvací návrh 103. Kdo jste pro pozněvací návrh 103, ruce nahoru, prosím. Děkuji, přijato. Nyní půjdeme k rozpočtové kontrole číslo 5. Kdo je pro pětku? Děkuji. Kdo je proti? Budeme hlasovat elektronicky o pátém pozměňovacím návrhu výboru pro rozpočtovou kontrolu. Uzavírám hlasování. Přijato. Osmička. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Budeme hlasovat elektronicky. Uzavírám hlasování. Zamítnuto dva hlasy. Těžko tak poznat na první pohled dva hlasy. Nyní 104. Kde je pro? Děkuji, přijato. 105, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 106, kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozněvací návrh 115. Kdo je pro? Pardon, ještě budeme hlasovat o pozněvací návrhu 107 nejprve. Kdo je pro 107? Děkuji, kde je proti? Zamítnuto. Pozněvací návrh 115. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Děkuji. Pozněvací návrh 112. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji. Zamítnuto. 110. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 111. Kdo je pro? Děkuji, přijato. 108. Kdo je pro? A nebo ne? Dobrá, 113. Pan Buda, kdo je pro? Přijato. Pozněvací návrh 117, že ano. Kdo je pro 117? Děkuji, přijato. 116. Kdo je pro? Proti? Co se děje? Aha, dobrá, tak 118. Moc se omlouvám, jdeme na pozměvací návrh číslo 118. Kdo je pro PN 118? Děkuji, kdo je proti? Přijato. Nyní půjdeme na pozměvací návrh 114. Kdo je pro 114? Kdo je proti? Děkuji, přijato. Pozměvací návrh 119. Kdo je pro? Děkuji. Přijato. Pozměvací návrh 120. Kdo je pro? Děkuji. Přijato. Pozměvací návrh 121. Kdo je pro? Děkuji. Přijato pozměvací návrh 122. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Ověříme. Dobrá, tak ověříme. Budeme elektronicky hlasovat o pozměvacím návrhu 122. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 123. Pozněvací návrh 123. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zamítnuto. Pozněvací návrh 124. Kdo je pro? Děkuji. Přijato. Pozněvací návrh 125, kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozněvací návrh 126, kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozněvací návrh 127, kdo je pro? Děkuji, přijato. Poprav... Uh. Pozněvací návrh rozpočtového výboru číslo 6, kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozněvací návrh 129, kdo je pro? 129. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozněvací návrh 130. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozněvací návrh 131. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozněvací návrh 84. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozněvací návrh. Dobrá, tak ověříme pozněvací návrh 84. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování nad pozněvacím návrhem 84. Přijato. Tak, jak jsem říkal. Pozněvací návrh 132. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozněvací návrh 133, kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozněvací návrh 134, kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozněvací návrh 135, kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozněvací návrh rozpočtové kontroly 7, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto, ale zkontrolujeme to. Takže kont 7 budeme hlasovat elektronicky. Uzavírám hlasování. Přijato o čtyři hlasy, ještě, že jsem to zkontroloval. 136, kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozměňovací návrh 137, kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozměňovací návrh kont 9, kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že to bylo přijato, ale radši se podíváme elektronicky. Ještě jednou na pozměňovací návrh číslo 9, kont. Zahajuji hlasování. Zahájil jsem hlasování. Za, z, głosujemy. Hlasujeme, hlasujeme. Uzavírám hlasování. Přijato. Nyní pozměvací návrh 140. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměvací návrh 139. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zamítnuto. Pozněvací návrh 142, kdo je pro? Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Ověříme pozněvací návrh 142. Zahajuji hlasování o PN 142. Uzavírám hlasování. Zamítnuto pozněvací návrh 144. Kdo je pro? Děkuji. Přijato. Pozněvací návrh. Dobrá, pozněvací návrh 138. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zamítnuto. Pozněvací návrh 145. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozněvací návrh 146. Kdo je pro 146? Děkuji. Kdo je proti? Zamítnuto. Pozněvací návrh 143. Kdo je pro? Děkuji. Přijato. Poprav, eh, Pozměňovací návrh rozpočtové kontroly 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 147. Kdo je pro? Děkuji, přijato. 148. Kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky 148. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování o PN148. Zamítnuto. 149. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Budeme hlasovat elektronicky PN 149. Uzavírám hlasování. se 20 sami. Takže vidíte sami, zamítnuto. Pozměňovací návrh 150, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 151, kdo je pro, přijato. Děkuji. Pozměňovací návrh 152, kdo je pro, děkuji. Přijato. 153, kdo je pro, přijato. 157, kdo je pro Děkuji, přijato 154, kdo je pro? Děkuji, přijato 155, kdo je pro? Děkuji, přijato 156, kdo je pro? Děkuji, přijato 158, Tarabela, kdo je pro? Děkuji, přijato 159, kdo je pro? Přijato, děkuji. Pozměňovací návrh 160 pro. Přijato. Děkuji. Pozměňovací návrh 161. Kdo je pro? Přijato. Pozměňovací návrh 168. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 165. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 171. Kdo je pro? Děkuji, přijato. 164. Kdo je pro? Ano, máte pravdu. Omlouvám se, pozměvací návrh 170, kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozměvací návrh to je 63. Kdo je pro 163? Děkuji, přijato. Sto šedesát dva nyní, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Přijato. Pozněvací návrh 172. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Pozněvací návrh 173. Kdo je pro? Děkuji. Přijato. 174. Kdo je pro? Při, proti? Zamítnut, ale radši to ověříme. Takže 174. <clears throat> Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněcí návrh 175, kde je pro? 175, kde je pro? Proti? Děkuji, přijato. 176. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Přijato. Pozněvací návrh 180. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozněvací návrh 189. Kdo je pro? Děkuji. Přijato. Pozněvací návrh 177. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozněvací návrh 181. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozněvací návrh 182. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozněvací návrh 183. Kdo je pro 183? Děkuji, přijato. 184. Kdo je pro? Děkuji, přijato. 185, kdo je pro? Děkuji, přijato. 187, kdo je pro? Proti? Děkuji, zamítnuto. 189, kdo je pro? Proti? Děkuji, přijato. Pozněvací návrh 186. Kdo je pro? 186. Děkuji, přijato. Pozměvací návrh 188 bude pro. Přijato. Pozměvací návrh 190 bude pro. Děkuji, přijato. Kompromis 7. Elektronicky budeme hlasovat. O všech kompromisech budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 193. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis 9. Kdo je pro kompromis 9? Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. A teď půjdeme do pozněvacího návrhu 197. Kdo je pro? Pozněvací návrh 197. Děkuji. Kdo je proti? Zamítnuto. Pozněvací návrh 198 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Děkuji. Kdo je proti? ověříme elektronické hlasování o první části. Uzavírám hlasování. Přijato. Budeme hlasovat o druhé části. Kdo je pro druhou část? Proti? Zamítnuto. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 200. Kdo je pro 200? Děkuji, přijato. Kont 15 odpadá, dobrá, takže půjdeme k pozněvacímu návrhu 204. Kdo je pro PN 204? Děkuji, přijato. 201, kdo je pro? Děkuji, přijato. Dostáváme se k pozněvacímu návrhu. Aha. Eh, 203. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 202. Kdo je pro? Pardon. Takže teď 205. Kdo je pro? Kdo je proti? Opakuji. Zahajujeme hlasování o pozměňovacím návrhu 205. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 205. Končím hlasování. Děkuji. 205. Přijato. 206. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 207, kdo je pro? Děkuji. 208, kdo je pro? Děkuji, přijato. 209, kdo je pro? Děkuji, přijato. 210, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 211, kdo je pro? Přijato. 212, kdo je pro? Děkuji, přijato. Kont 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kont 11. Ne, ověřit? Dobře. Ověříme. Kontrola uh, kont 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kont 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kont 12. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Kont 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 14. Kdo je pro? Pardon, 16. Kont 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 213, kdo je pro? Pan Kaputa. Kdo je proti? A e, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. to. 219, kdo je pro? 219. Děkuji, kde je proti? Zamítnuto. 218, kde je pro? Děkuji, kde je proti? Přijato. 214. Pardon, 220. Kdo je pro pozměňovací návrh 220? Kdo je pro pozměňovací návrh 220? Kdo je proti? Děkuji, zamítnuto. 221, kdo je pro? Děkuji, přijato. 222, kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozměňovací návrh číslo 1. Tak ještě jednou musíme eh, hlasovat o pozměňovacím návrhu 214, já se omlouvám, takže 214, kdo je pro? Eh, schválila se 218, to znamená, že tady Děkujeme, Máte pravdu, eh, děkuji. Takže budeme hlasovat o 217. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh. Tak ještě 216. Eh, Musíme si to tady sekretariátu vyjasnit. Poprawka 217. Kto jest... Pozměňovací návrh 217. O to jsme hlasovali? Dobrá, tak 220. Kdo je pro 220? Kdo je proti? Takže zamítnuto. Proč jsme nehlasovali o 217? Zamítnuli jsme 219, takže musíme teď hlasovat o 217. Dobrá, tak eh, sekretariát eh, potvrzuje. Budeme hlasovat o 217. Kdo je pro 217? Děkuji. Kdo je pro? Ti? Přijato. Teď 200... Tak teď si návrh číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji. Zamítnuto. si návrh dvě od pana Budy. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh eh, kont A. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozměňovací návrh 3. Odpadá. Eh, hm, číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis číslo 1. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasováním. Končím hlasováním. Končím hlasování. A teď pozměňovací návrh číslo 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kont B. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? A kdo je proti? Ověříme číslo 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 k 19 schváleno. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? A zamítnuto. Na číslo 12. Kdo je pro? Kdo je proti? A zamítnuto. Pozměňovací návrh kont C a D. Kdo je pro tyto pozměňovací návrhy? Kdo je proti? Děkuji. Zamítnu to, ale ověříme to. Takže ověřujeme CD kont. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Takže pozměňovací návrh 14. Kdo je pro pozměňovací návrh 14? Děkuji. Kdo je proti? Přijato. Teď pozměňovací návrh kont E. Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh eh, kont 3, kdo je pro? Ověříme. Zahajuji hlasování. Kont 3. Eh, končím hlasování. Přijemta. Kom- głosujemy nad kompromisem numer 2. Přijata. Kompromis 2. Zahajuji hlasování o kompromisech elektronicky. Eh, končím hlasování. Pozměňovací návrh 19, kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozměňovací návrh 21, kdo je pro? Kdo je proti? Tak uvěříme. Elektronicky zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 22. Kdo je pro? Děkuji, přijato 23. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Kompromis 3. Zahajuji hlasování elektronicky. Končím hlasování. Pozměňovací návrh 30, kdo je pro? Pozměňovací návrh 31, kdo je pro? Přijato. 32, kdo je pro? Děkuji, přijato. 33, kdo je pro? Děkuji, přijato. 35, kdo je pro? Děkuji, přijato. 34, Tak to ne. To je 36 teď. Pozměňovací návrh 36, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 37, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 38, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. Kdo, 39, kdo je pro? Kdo je proti? A zamítnuto. Teď 40. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Teď uh, kont. Pardon, ne, teď 41. Ústní pozměňovací návrh. Od pana Tarabely, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Teď 44, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 43. Kdo je pro? Čtyřicet pět. Pan Tarabela, kdo je pro? Děkuji, přijato. 46, kdo je pro? Přijato. 47, kdo je pro? Děkuji, přijato. 48, kdo je pro? Děkuji, přijato. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji. 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 54. Kdo je pro? Hmm, děkuji, přijato. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Teď 61. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zamítnuto. 62. Kdo je pro? Děkuji přijato 64, kdo je pro. Děkuji přijato 63, kdo je pro. Pardon, takže 67. Kdo je pro 67? Děkuji, přijato. 68, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 70, kdo je pro? Děkuji, přijato. 69, kdo je pro? Děkuji, přijato. 71, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 72, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme eh, pozměnací návrh 72 zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato. 73. Kdo je pro? Děkuji, přijato. 74. Kdo je pro? Děkuji, přijato. 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. A 76. Kdo je pro? Děkuji, přijato. A nyní v eh, tak to první návrh usnesení, e, elektronické zahajuji hlasování, končím hlasování. Třicet 0 a e, nula, blahopřejeme panu zpravodaji. A ještě prosím, zpravodaj si bere slova. Pane předsedo, jenom velice stručně. Myslím, že tento výsledek je jasný, hovoří sám za sebe. Děkuji všem, kdo předložili pozměvací návrhy a děkuji také kolegům za účast na jednáních o kompromisích. Děkuji kolegům ze sekretariátu a také z EPP. Děkuji stínovým zpravodajům, kteří velmi intenzivně spolupracovali eh, při eh, těchto jednáních a konečně bych chtěl říci, že jsme teď eh, vlastně na začátku celé této etapy ve službách Združení producentů. Bude to velice důležité jak pro eh, zemědělce, tak pro další partnery. Děkuji, eh, děkujeme panu eh, zpravodaji i všem, kdo s ním spolupracovali. Jeho zástupcům, spolupracovníkům i poradcům. A teď se dostáváme k hlasování o, o usnesení ve věci delegovaného aktu, eh, který se týká alkoholu. Je to podle článku 105 eh, eh, jednacího řádu a sice je, týká se to povinnosti předložit povolení pro dovoz v alkoholu, alkoholu zemědělského původu, kterým se také zrušuje nařízení Rady 2336 z roku 2003, kterým se zavádějí mm, některá podrobná pravidla pro uplatňování nařízení Rady z roku 2003, kterým se stanovilo, stanovila konkrétní opatření, která se týkala trhu s etylalkoholem zemědělského původu. Teď budeme hlasovat o Eh, preambuly. Takže budeme hlasovat o jednotlivých bodech. Kdo je pro bod A? Kdo je proti? Zamítnuto. Bod B. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Bod C. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Bod D, D E a F e, společně. Kdo je pro? Děkuji. Přijata. V tomto případě přejdeme k hlasování o návrhu eh, v usnesení. Eh, kterým se eh, zamítá delegovaný akt. Takže návrh usnesení, hlasování po jménech. Usnesení odmítající delegovaný akt. Zahajuji hlasování. Děkuji, končím hlasování. Znesení je přijato a tímto byl eh, delegovaný akt eh, zamítnut. teď přicházíme k hlasování. Doporučení k eh, přijetí návrhu o včasné prohlášení, eh, že nebude zase námitka k aktu přenesené pravomoci, k nařízení komise přenesené pravomoci, kterým se mění příloha 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady 1305 2013 o podpoře pro rozvoj venkova s Evropského zemědělského eh, fondu na, pro rozvoj venkova. To je to hlasování, o které žádala komise, aby mohli rychleji eh, eh, schválit další programy rozvoje venkova, které jsou před členskými státy. Čili teď hlasujeme o tom, že nemáme námitky. To znamená, že jsme pro přijetí. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Takže uh, velice děkuji. A pak tady máme hlasování eh, na prozbu pana zpravodaje, to jsme odložili. Jedná se o hlasování o redukci e, e, o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší. Chce nám pan zpravodaj k tomu něco říct? E, pan poslanec Hajtová ne? prosím, prosím. Má, máte, máte slovo. Proč jsem chtěl informovat, že pořád jednáme. se stínově zpravodaje a potřebujeme ještě nějakou dobu na nalezení dobrého kompromisu. Myslím, že bude velice dobré mít eh, jednoznačné eh, stanovisko jako zemědělský výbor, tak ještě potřebujeme chvíli. Já vám děkujeme. Děkuji. Rád bych vás informoval a, chtěl bych přivítat eh, hosty pana poslance Lince. Srdečně vás tady vítáme. Viděli jste tady hlasování a ne diskusy, možná, že to bylo, nebylo tak zajímavé, ale jsme rádi, že jste tady přišli a zdravíme vás. A teď 14. Eh, bod, eh, obchod s produkty s eh, tuleňů. Spravodajem je Janoš Vojčechovský a příslušný výbor je IMKO a my poskytujeme stanovisko v této věci. Dámy a pánové, celé ty věci, myslím, že to nebudu vysvětlovat. Eh, nejlépe to udělá tady eh, pan zpravodaj. Ten ale není přítomen, takže eh, si veme jeho slovem, <laughs> jeho jménem slovo Zbigněk Kužmiuk. Děkuji, pane předsedo. Já jsem především chtěl omluvit pana zpravodaje. Bohužel musel zůstat doma kvůli důležitým záležitostem a jeho jménem bych vám představil stanovisko. Co se týče omezování dovozu těchto výrobků, tak o něj žádala řada organizací ochrany zvířat. A volal potom, volala potom i veřejnost, která nechce, aby tato zvířata byla zabíjena často velmi krutým a brutálním způsobem, a to ke komerčním cílům. Vědecké údaje ukazují, že tulení jsou velmi citlivá a inteligentní zvířata a o to více je potřeba je chránit před touto krutostí a utrpením. A přitom je potřeba podtrhnout, že tulení výrobky pro Evropskou unii nemají žádný hospodářský význam významný a evropští spotřebitelé se bez nich mohou obejít. Stejně tak je potřeba pochopit specifickou situaci Inuitů a dalších domorodých společností, u nichž je lov tuleňů otázkou tradic a otázkou existenční. Takže takovýto dovoz tuleních produktů by měl být omezen pouze na produkty, které jsou loveny které jsou ze zvířat lovených těmito společnostmi, s tím, že po nich zároveň chceme, aby dodržovali co největší humánost. Pakliže tyto podmínky budou splněny, tak komise může použít nelegislativní prostředky, které umožní zavádět tyto produkty na trh. Další důležitá věc je pořádná kontrola omezení dovozu těchto tulených produktů, která bude efektivní pouze tehdy, kdy ten, kdo bude prodávat tyto produkty, bude muset dokázat, že produkt pochází z tuleně ulovaného daným společenstvím. Spravodaj tedy jde stejným směrem jako nařízení, bere v úvahu morální aspekt komerčního lovu tulení. Kromě toho má spravodaj za to, že by měla mít možnost učinit úplný zákaz těchto tuleních produktů ze třetích zemí dočasně, pakliže takovýto lov zásadním způsobem narušuje standardy, které zakazují, aby zvířata nebyla vystavována bolesti, utrpení či strachu. Děkuji tolik tedy stanovisko zpravodaje. Děkuji mnohokrát, pane poslanče. Jako první se hlásí pan poslanec Rode. Prosím, máte slovo. Ja, tak. E, tak for fra... Děkuji mnohokrát za prezentaci v nepřítomnosti pana zpravodaje. Nevím, jestli se zpravodaj skutečně držel legislativního návrhu přijatého v roce 2009 anebo návrhu Evropské komise, který byl předložen nyní, což je tedy zcela zásadní záležitost pro naše lovce. kteří mají své tradice, jsou to tisícileté tradice, do tulení kůže se oblékají už století a tulení produkty jedí stejně dlouho. A v mnohých pověstech se říká, že tuleni jsou opravdu, tuleni jsou opravdu důležitou součástí inuitské historie. Evropská unie tady jde proti ochraně menšinových populací. Nařízení z roku 2009 o zákazu dovozu tuleních produktů mělo obrovské dopady na inuitskou společnost. Já vím, že je tam výjimka pro inuity, která ovšem neměla kýžený dopad. V Grónsku se snížila populace lovců o třetinu. Protože prostě přišli o třetinu poptávky. A dokonce říkají, že odbyt kůží padl o 50%, a to přesto, že mezinárodní odborníci říkají, že Inuité odloví třikrát více tuleňů, než potřebují pro svou spotřebu a pořád tento lov je trvale udržitelný. Dokonce i Greenpeace a ostatní uvádějí, že tento lov tuleňů je trvale udržitelný. Tito představitelé říkají, že tuleni jsou součástí jedinečné krajiny a že to může vypadat, že to je prostě jenom rostomilé zvíře. Pravda, eh, tuleni kvůli tomu, jak vypadají, budí velké emoce. A závěrem zprávy je, že přesto všechno jelo v tuleňu trvale udržitelný. A nyní do toho vstoupí Evropská komise veškerý výzkum a veškerou historii a tradice hodí stranou. Dánský minister Danielsen, který byl poslancem Evropského parlamentu, se sám takto obrátil proti eh, této komunitě lovců a já jako Dán a jako liberál jsem velmi proti takovémuto zákazu z roku 2009. Bohužel liberálové způsobili problémy, kterým dnes čelíme. Dostali jsme se do slepé uličky, ze které zdá se není východu. Pravda je, že tady máme pár výjimek týkajících se a, tohoto zákazu kvůli Světové obchodní organizaci. Evropská komise by měla na nastalou situaci reagovat. tuto chvíli byly odstraněny důležité výjimky a navíc tam bylo zavedeno znění, které stigmatizuje komunitu lovců tuleňů a toto znění je potřeba změnit, tak aby to bralo v úvahu místní specifika. Všichni jsou proto, aby existovaly lepší informace o lovu tuleňů Takže otázku výjimek je potřeba řešit. Mám pocit, že v tuto chvíli eh, tady přijímáme opravdu eh, rozhodnutí kavkovským způsobem. Já si myslím, že tady nejde jenom o zabíjení tuleních mláďat. To většinou působí emoce. To ale není jediná věc, kterou loví tito lovci, loví dospělé tuleně a prostě nemůžeme je donutit, aby okamžitě žili ze vzduchu a z vody. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Paní poslankyně Hazekamp. Dank u Děkuji, pane předsedo. Nejdříve děkuji eh, eh, panu eh, zpravodaji Vojčekovskému, eh, který eh, sepsal velice jasnou zprávu. Já to také řeknu jasně. Strana zvířat, kterou zastupuji, nechce jakýkoliv způsob výroby kůže nebo dovozu kůží do Evropské unie a docela jistě se to týká i tuleních kůží. A, a máme na té většinu, protože parlament je pro, ale bohužel Tady také, eh, souvis, eh, tady také máme co dočinění s krátkodobými obchodními zájmy reprezentovanými Světovou obchodní organizací. V tuto chvíli eh, Tady máme dovozní zákaz, zákaz dovozu výroků z tuleňů a dvě výjimky, které bych ještě vysvětlila. Nejdříve je tady výjimka pro domorodá společenství. K tomu jsou různé postoje. Nicméně domorodá společenství samozřejmě eh, nemají obchodní dohody jenom s námi, chtějí také eh, dovážet i mimo Evropskou unii. Nebo vyvážet i mimo Evropskou unii. Takže ono to má celé trošku větší rozsah, než si myslíme. A to je velmi důležité, protože tady v Evropě eh, jsme zavedli eh, zákaz tulení kůže kvůli blahobytu zvířat. A já si myslím, že, že domorodá eh, společenství eh, ta, ty normy blahobytu zvířat, které známe tady v Evropě, nejsou schopná dodržovat. Takže pokud jde o nás, tak tato výjimka není nezbytná. Pokud jde o tu druhou Mm, výjimku sice kvůli zachování námořní, tedy e, rozmanitosti biodiverzity. Proč? To je úplně perverzní. Proč vlastně něco takového e, zabíjet, narušovat e, přírodní diverzitu a ještě to vyvážet na trh? Takže z hlediska zisku se tam hospodaří především. A všichni víme, že jakmile jde o peníze, tak zapomínáme na to eh, na další hodnoty. Pane předsedo, já tady eh, jsem po rozrušení článku 5 nařízení, ale uvědomme si, že tady máme také lhůtu do 15. Eh, října. A i když bychom chtěli přepsat legislativu tak, aby žádná kapka tuleního oleje nebo chlup z tulení kůže se se mohl dovést, tak od 15 října je třeba zajistit pokračování tohoto eh, zákazu. To znamená, že je třeba udělat to eh, technické eh, uspůsobení, tak, aby evropské hodnoty, evropská morál, morálka se projevily a na evropský trh se opravdu nedostaly žádné produkty z tuleňů, jako jsou tulení kůže nebo tuk, nebo olej, pardon. Děkuji, paní posel Ribeiro. Děkuji, paní poslankyně Ribeiro. Eh, Děkuji, pane předsedo. Eh, postoj frakce EPP k této zprávě eh, říká, že tady jsou tři otázky, které je třeba vyjasnit. Jsou to pozměňovací návrhy 2, 3 a 5 od eh, zpravodaje. Myslím, že je třeba prostě zakázat produkty, které by pocházely eh, z lovu, které poruší podmínky z roku 2009. Musíme prostě jasně odlišit eh, situaci všech zemí a situaci eh, toho či onoho narušitele, porušitele těchto zásad, nikoli to aplikovat na celou danou zemi. Bod 2 článku 3. O to máme pochybnosti. Hovoří se o příležitostných dovozech. Eh, které jsou určeny pro osobní spotřebu vlastní či vlastní rodiny. Eh, toto, tato formulace znamená, že to nebude za obchodními zisky? Dále otázka eh, života domorodých společenství. Tady by bylo důležité definovat, co máme na mysli tím živobytím. Eh, abychom to jasně odlišili. Abychom odlišili obchodní důvody, zisku, důvody zisku a prostě přežití daného společenství. Děkuji. Prosím, paní poslanky Hubuš, prosím, Německo. Já bych tak, jak tomu chtěla říct několik obecných věcí pokud jde o obchod eh, s eh, produkty z tuleňů. Za prvé že rozhodnutí VTO potvrzuje eh, ten eh, zákaz a ještě chce dále, eh, nebo nám umožňuje ten zákaz doladit a komise to chce tak udělat, je to důležitý krok. I ty výjimky, i pokud jde o ochranu zvířat v rámci IC, je třeba přivítat stejně tak i jako požadavky, že v tomto, případu, v tomto případě tyto eh, produkty nejsou z organizovaného lovu, ale eh, pouze eh, z subsistenčního lovu. Jsme připraveni spolupracovat s komisí na tomto a chceme definovat ty subsistenční účely a nekomerčního lov. Ten, proto jsme podali příslušné pozměňovací návrhy a chceme, aby ty výjimky IC opravdu eh, splňovaly ty eh, eh, původní účely, to znamená udržení tradičního způsobu života domorodých společenství a nemůžu, a aby nemohly být zneužívány pro komerční luftolení a proto je to takhle velice důležité. Děkuji. Pan posel. Děkuji. Je pan poslanec Ropé. E, ačiū. <clears throat> Visiškai pritariu kalbėjusiems apie draudimus, tačiau man... E, děkuji. Chci podpořit kolegy, kteří hovořili o zákazu. Na druhé straně bychom možná mohli definovat, co to je tradiční lovecká metoda, než e, schválíme určitý zákaz, protože tady jsou různé interpretace tohoto pojmu. Musíme také přemýšlet o datu, termínu, kdy všechny tyto výjimky eh, budou zrušeny, aby místní společenství měla dostatek času se přizpůsobit před tímto termínem. Rád bych uvedl některé příklady. Litva chrání eh, šedé tuleně a e, máme e, také muzeum, které každoročně e, vrací řadu tuleňů zpět do volného života v moři. Před pár lety bylo nalezeno několik poraněných tuleňů na pobřeží naší země. Otázka zní, mají eh, jiné země také takové, nacházejí také takové poraněné tuleně na svém pobřeží. Je to důsledek eh, lovu nebo je to důsledkem něčeho jiného? Eh, probíhá tady vlastně takový boj, který se týká těch 20% tuleňů v moři a ochraně těchto tuleňů. Děkuji. Děkuji, paní poseł Nambach Děkuji, paní poslankyně Kárnbach. Děkuji. Už eh, na té rozpravě eh, dnes eh, se ukazuje, že téma obchodu s výrobky stulení se odražuje, odráží způsob lovu tuleňů a je to velice emocionální a kontroverzní věc. Já bych eh, ráda eh, panu zpravodaji eh, kolegu Vojčechovskému srdečně poděkovala, i když tady dneska mezi námi nemůže být. A podám jenom dva pozměňovací návrhy za naši frakci. Jeden, my si myslíme, že celkově ta zpráva je dobrá, kromě toho požadavku, že třetí stát, když najde nekonformní tuleně, to znamená ty, které jsou z inuitského lovu, takže může eh, zaokázat na 12 měsíců jejich reexport. To bychom tam měli raději eh, místo eh, národního embarga. Prostě nějaké takové konkrétní specifické embargo. A potom druhá věc, která souvisí se článkem 1, je důležité tady také informovat veřejnost, čili informování příslušných eh, úřadů a celníků, aby eh, také věděli, proč eh, to takhle má být. Já si myslím, že jsme od komise obdrželi dobrý návrh, i když přišel hodně pozdě. Teď jsme pod časovým tlakem, který by býval nebyl nezbytný. Tohle, nebo komise už to ví docela dlouho, že do října 2015 se tohle to musí upravit. A já vycházím z toho, že to dává smysl, tedy změnit jenom takové oblasti, které e, kritizuje VTO a neotvírat celý ten balíček a proto bych se e, snažila, abychom v debatě v nadcházejících týdnech e, to posunuli. Jde o to dosáhnout podmínky služitelné z VTO, ale aby to zase nerozbalilo celý ten balíček, který se tu, tu týká. Takže teď jsme vyčerpali eh, přihlášky do debaty a, a chce se k tomu vyjádřit komise? Prosím. Pane ředitel Sisla, je to tak? Uh, thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také zpravodaji za zprávu. Já bych chtěl využít této příležitosti a říct si pár slov o návrhu, který jsme předložili. Myslím, že to je opravdu velice specifický návrh, který jsme poslali Radě a parlamentu. Hlavním účelem je řešit eh, rozhodnutí VTO ohledně předpisů EU o tuleních. Ze strany komise, když jsme museli, nebo když musíme změnit určité předpisy z důvodu rozhodnutí VTO, tak Eh, vždy přistupujeme k velice přesnému, přímo chirurgickému zásahu a opravujeme jen to, co je opravdu nutné, aby se vyhovělo rozhodnutí VTO. Rozhodně nejdeme za rámec toho, co je eh, strikto sensu nutné podle rozhodnutí VTO, abychom měli jistotu, že naše předpisy budou opět odpovídat eh, VTO. V tomto konkrétním případu z hlediska VTO máme tady velmi dlouhé období k dispozici pro splnění eh, ale z našeho hlediska eh, je to velmi krátké eh, období, protože tady je spolurozhodování 18. října. Musíme opět dodržovat pravidla VTO. Jak víte, Zákaz tuleních produktů má dlouhou historii. Myslím, že někteří z vás už se o tom zmiňovali. Zákaz, eh, je, který, je v případě, který je v platnosti od roku 2009, byl spochybněn Kanadou a Norskem a VTO, považuje zákaz jakožto takový za opodstatněný z důvodu morálních eh, zásad eh, občanů EU. Ale VTO má problém s těmi dvěma výjimkami Eh, výjimka RMM a eh, výjimka pro Inuity. Eh, každá z těch výjimek působí problémy ve VTO z jiných důvodů a v jiném rozsahu. Pokud je o výjimku RMM, tak tady VTO se domnívá, že takové lovy mají v sobě obchodní aspekt a rozlišovat jejich lovy a lovy norů a Kanaďanů. Vlastně ten rozdíl je velmi malý, spočívá pouze v loveckých eh, schopnostech a je velice těžké tyto věci rozlišovat. V našem současném režimu podle jejich názoru to není odůvodnitelné. Myslíme, že jediný způsob, eh, jak řešit tuto věc, je prostě tuto výjimku celou odstranit eh, ze současných předpisů. A to jsme také navrhli této fázi, protože o tom tady hovořilo několik členů vašeho výboru i mm, jiní e, partneři v jiných výborech parlamentu či dokonce v radě, e, uvádějí, že, na, že tak či onak tento výjimka by měla být zachována. My vás můžeme mm, ujistit, že jsme se na to dívali ze všech možných hledisek a že si nemyslíme, že to je možné e, způsobem, který by právně byl přijatelný. Dále, eh, pokud je o výjimku pro Inuity podle VTO, tady je trošku jiný aspekt. VTO chápe, že tady může být rozlišování eh, obchodních lovů a lovů eh, z společenství Inuitů protože jde o to chránit ekonomické a sociální zájmy společenství Inuitů. Takže to také byl aspekt, o, kterým, o kterém jste někteří z vás hovořili. VTO tady říká, Eh, když tato věc je přijatelná, eh, tak eh, nicméně ne všechny aspekty vaší výjimky jsou přijatelné. Konkrétně problematické je, že tady nejsou dodržovány zásady pohody zvířat či odkazy na pohodu zvířat v té výjimce, tak jak je formulována. A také je tady skutečné riziko, že tato výjimka může být zneužita. Celkově za to eh, rozhodnutí VTO nám nechává jen velmi malý prostor k manévrování, abychom uchovali tuto výjimku, kterou považujeme, to však považujeme za vítězství, i když to je bitva, kterou je velice těžké vyhrát. Chceme využít ten prostor k manévrování, který máme eh, k dispozici eh, při jednání s VTO. Navrhujeme tedy zachovat tuto výjimku takovým způsobem, aby mohla být využita všemi Inuity. Náš návrh v této oblasti je takový, že se to omezuje pouze na řešení aspektů, které vyjádřila VTO ve svém rozhodnutí. Celkový důvod, proč zachovat tuto výjimku, je zachovat to, aby Inuité mohli využívat této výjimky to, že jejich zvyky a jejich kultura nemají být nějak dotčeny. A to je také eh, důvod, proč chceme udržet eh, smysluplnou výjimku pro Inuity. Doposud eh, to využívat mohli a my máme záměr zajistit, aby i nadále mohli využívat tuto výjimku. To je vše z mé strany, děkuji vám. Děkuji. Děkuji. Ještě za pana zpravodaje. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem chtěl jenom všem poslancům a poslankyním z tohoto výběru poděkovat za laskavá slova, která byla adresována panu zpravodaji Vojčechovskému. Z jasných důvodů nebudu tuto diskusi zhrnovat, jenom řeknu, že veškeré vaše připomínky a návrhy, které dnes zazněly, vyřídím panu poslanci zpravodaj. Děkuji. Děkuji mnohokrát. V tom případě nezapomínejme na to, že ve 12 hodin 8. května je termín na pozněvací návrhy. Pokud nemáte žádné další připomínky, tak končím tento bod a e-mailem jste dostali a tady vám také na papíře byla rozdána informace o zasedání koordinátorů, které vysvětluje záležitosti na zasedání koordinátorů diskutované a také zmiňuje eh, rozhodnutí a návrhy, které byly přijaty. Takže pokud nemáte žádné připomínky k tomu, tak můžu snad považovat tento materiál za přijatý a schválený. Tím pádem se blížíme ke konci dnešního zasedání. Dámy a pánové, po hodině a půl končíme, takže si myslím, že jsme pracovali velmi, velmi efektivně. Já vám za to děkuji a přeji vám příjemný zbytek dne. A uvidíme se na konci května bude se také účastnit pan komisař Hogan, takže vás poprosím, aby pokud budete mít nějaké otázky nebo připomínky, tak abyste si je připravili, protože to bude strukturovaná diskuse, takže si připravte přes politické skupiny otázky, tak aby pan komisař věděl zhruba, na co se budete ptát, aby potom následně mohlo co nejobšírněji odpovědět na vaše otázky. Takže ještě jednou vám moc krát děkuji a nashledanou.